nyní se vyjádří kolega David Samberg, co se týče kalendáře plenárních zasedání. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Možná si řeknete, že když opouštím tento parlament v červenci, už bych se neměl vůbec vyjadřovat k pracovnímu programu parlamentu pro 2010. Ale to bych selhal vůči těm, kdo mě sem vysílali v posledních deseti letech, kde bych nevyužil této příležitosti a neprotestoval proti vůbec obecně zasedání parlamentu ve Štrasburku. Je to skandální plýtvání peněz daných poplatníků, není proto žádný důvod. A existuje naprosto adekvátní zázemí v Bruselu. Když o tom hovořím s lidmi v Británii, o těch výdajích, o, o těch potížích spojených s tím cestováním, tak jsou všichni naprosto ohromeni. A to zejména v době, která je finančně tak obtížná, v době finanční krize. Nadešla chvíle, skoncovat s touto štrasburskou fraškou a postarat se o to, aby parlament zasedal pouze v Bruselu, abychom tak tady přispěli eh, k úsporám veřejných peněz, které možná nakládat na lepší účely. Děkuji, pane Hekton Aris. Minutu máte. Ah, Pane předsedo, každý rok konference předsedů předkládá různé pozměňovací návrhy, aby se zajistilo, že strávíme celý čas ve Štrasburku, tak jak máme ale my trávíme ve Štrasburku více než kdokoliv eh, eh, vně vůbec to může pochopit a je to skutečně mrhání času. My bychom neměli eh, vůbec cestovat do Štrasburku. Parlament by měl mít právo a já chci, aby ten pra- náš parlament měl pravdo, právo si zvolit, rozhodnout se, kde bude zasedat. Můj kolega pan Poslet uznává, že zde existuje určitá lokální výhoda pro ty eh, politiky, kteří žijí blízko, ale nicméně není to snadné pro všechny eh, cestovat eh, přes hranice a přes Německo a hm, vůbec, abychom se mohli zvát naše návštěvníky, voliče, aby viděli, jak tento parlament funguje. My máme perfektní budovy v Bruselu, takže bychom neměli tedy trávit ten čas navíc zde. Děkuji. Zpráva McGuinness o slovo požádal pan Anan, prosím. Oh, Ke zprávě McGuinness eh, k peticím. Ano, tam jsme nyní. Ano, děkuji, děkuji, pane předsedající. Mám tady jednu věc, o které chci hovořit, a to je ta skandální sága s pozemkovými zákony. Ve Španělsku eh, Občané se již mnohokrát v, posledních v plynulých pěti letech na nás obraceli, na náš petiční výbor. Eh, mnoho eh, Evropanů bez ohledu na jejich eh, státní příslušnost má nemovitosti ve Španělsku a trpí těmi špatnými zákony stejně tak jako španělští občané konec konců. Ovšem eh, pokusy eh, obrátit se na náš parlament, aby to řešil, eh, byly mařeny ze strany španělských poslanců. Abych rád apeloval zejména na kolegy ze španělské do Popular, tedy lidové strany, aby dbali na neodknutelnost majetku. Všichni vědí, jaké jsou dějiny, co se stalo za druhé republiky, když právě nebylo, nebyla zaručena neodknutelnost osobního majetku. Myslím si, že eh, ty, eh, ta majetková práva k nemovitostem by neměla být nějak eh, Děkuji. Děkuji zpráva Záborská. A prosím, k tomu má slovo pan Takula. Mr. Takula. Pan Takula. Vous avez la parole. Máte slovo. haluan ensinnäkin lausua tästä Zaborskan mietinnöstä, että minusta tämä on oikea suuntainen. Jenom bych eh, chtěl k tomu říci, že mně se zdá, že jdeme správným směrem. Je důležité, aby Evropský parlament byl více aktivní při eh, rovnosti mezi muži a ženami i ve výborech a delegacích, eh, protože i pro volby je třeba toto zajistit. Je třeba zajistit rovný počet kandidátů mezi muži a ženami my bychom měli tímto směrem, protože jednoho dne bychom se mohli ocitnout v situaci, že by e, vlastně e, e, muži a ženy již nehráli ty své role, jak mají. Ne. Muži a ženy musí být na stejné úrovni, jsou si rovni, proto musíme jednat jasně, tak abychom zlepšili i osvětu o tom, že obě pohlaví mohou přispívat k lepší e- Evropě. Děkuji pan Anan eh, k eh, elektrickým sítím. Děkuji, pane předsedo. Eh, je možné dosáhnout obrovských úspor, pokud zavedeme společnou celoevropskou síť. Někde v Evropě v každém okamžiku existuje přebytek elektřiny a pokud rozrušíme ty národní eh, bariéry, tak tím výrazně omezíme svoji závislost na dovážených zdrojích energií. Bohužel však takovýto model integrace, tedy volný trh, decentralizovaný, organický, eh, není to, o čem jsme hlasovali s tou celou sérií zpráv dnes. Namísto toho jsme se vydali cestou harmonizace, eh, fixních cen, vyjednávání společného postoje vůči Rusku a dalším třetím stranám. Eh, tady jde o základní ideologický rozdíl v Evropské unii mezi eh, volným trhem na základě vzájemného uznávání produktu a harmonizovaným trhem založeným na omezování volby pro spotřebitele a na eh, regulaci. Já si myslím, že obzvlášť velké nebezpečí spočívá tady pro Eh, zemi, jako je Británie. My jsme ještě nedávno byli čistým eh, výrobcem elektřiny, cirka před dvěma roky, stále ještě jsme v rovnováze, ale brzy možná to dopadne jako u, velk- u společné rybolovné politiky, kdy i to, to jediní budeme vkládat, zatímco všichni ostatní to jenom čerpají. Děkuji, pan Kamal, minutu. Děkuji, pane předsedo. Předtím, než eh, se k tomu vyjádřím, tak bych chtěl vzdát hold paní Morgan, zpravodajce. Já vím, že ona Eh, musí nás teď opustit, ale všichni souhlasí s tím, že ona udělala vynikající práci na této zprávě. Všichni víme, my známe historii liberalizace eh, v telekomunikacích. To byl velký úspěch. Bylo to ku prospěchu lepších cen, tarifů a služeb spotřebitelům. Je to škoda právě, že poštovní trh a energetický trh eh, jsou ve skluzu Určitě mm, je to eh, správný krok, ale musíme pořád ještě ten problém vyřešit eh, s unbundlingem, s odpojením sítí a přístupu k trhům. Není správné, že některé trhy jako britský jsou otevřeny vůči konkurenci, kdežto mm, podniky v Německu, ve Francii mají přístup na eh, britský trh, ale mm, brání se, to, brání se v tomto přístupu na jiných trzích britským firmám. Takže je třeba eh, tento trh uvolňovat. Děkuji. Zpráva Belet. Označování pneumatik. Slovo má, slovo má pan Takula na minutu. puhemies ensinnäkin haluan todeta tästä ivo beletin mietinnöstä että tämä on hyvä. já bych chtěl poděkovat Eh, za zprávu pana Beleta. Je to důležité, abychom se věnovali takovéto otázce. Eh, to znamená eh, dnes, kdy ta doprava je tak důležitá, snažíme se o její efektivitu. Proto musíme hovořit o pneumatikách, ale když jde o silniční dopravu, tak je třeba si připomenout, že bezpečnost je absolutní prioritou a to by mělo stát na prvním místě. My proto chceme rovnováhu, když se eh, eh, mm, vyrábějí pneumatiky, tak se to musí dělat samozřejmě efektivně, ale eh, to, to nemůže jít na úkor bezpečnosti, protože mm, mm, požadavku bezpečnosti se nelze nikdy vzdát. Musíme proto vždycky především mít na paměti bezpečnost. Děkuji. Zpráva Valian, změna nařízení 717 eh, o mobilní telefonní síti a směrnice o elektronické komunikaci. Pan Takula opět. Arvoisa puhemies, haluan kiittää Pane předsedo, Chci poděkovat eh, zpravodajce Valean za vynikající zprávu. A mm, musím i eh, hned říci, že je zcela zásadní, abychom v Evropě měli takovou situaci, že náš vnitřní trh v celé Evropě eh, umožní snižování cen mezinárodních hovorů. Všichni cestujeme a viděli jsme, vidíme, Eh, jak si tam eh, kupujeme třeba tu předpasenou kartu, nebo hm, jak je dost obtížné používat mobil, často eh, platíme přemrštěné částky za volání. To je v rozporu s volným pohybem osob v Evropě. Musíme to nějak omezit, zabrzdit a především teď v ekonomické recesi v celé Evropské unii musíme řešit situaci cen mobilních volání a ta cena by měla být všude podobná. Je to v zájmu občanů a to je naše priorita. A takto eh, bychom měli eh, postupovat a to je vlastně jediná cesta, jak snížit ceny. Děkuji mnohokrát, pan Kamal, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jakožto zpravodaj ve výboru MK pro tuto zprávu jsem velice pyšný na to, že jsme do toho vnesli větší míru transparentnosti. Jeden z, jedním z velkým problémů po, celá roka, po celé roky eh, bylo, že eh, spotřebitel, když se eh, doma podívá na fakturu, by pokaždé překvapení, že stále roste. Ale je tady také ta otázka cenových stropů. Myslím, že bychom měli uznat, že i bez tohoto nařízení ceny klesaly. Klesaly by. Komise vychází z údajů, že Eh, většina spotřebitelů nepoužívá roaming. 70 spotřebitelů v běžném roce nepoužívá roaming. Takže my tady vlastně eh, snižujeme eh, poplatky za volání a za datový přenos pro pár privilegovaných osob, pro evropské politiky, evropské obchodníky, evropské žurnalisty. A až se ty podniky telekomunikační budou snažit si to někde vynahradit, tak se musíme postarat o to, aby se to nevynahradili na úkor Eh, těch chudších eh, klientů běžných, který, kteří používají především ten domácí režim volání. Děkuji. Mr. Golniš. Pan Golniš. Pane předsedo, já jsem velice rád, eh, že náš naše kolegyně připravila zprávu na téma, kde skutečně kompetence Evropské unie se eh, zcela aplikují eh, v této oblasti telekomunikací. Musím říci, že situace je někdy nesnesitelná, nelze ji tolerovat, eh, protože jsou klamáni spotřebitelé, kteří potom s velkým údivem zjistí, když používali mobil mm, mm, v rámci paušálu, a, mm, který obsahoval roaming, tak potom třeba i já nedávno, jeden den jsem strávil v Itálii, když jsem se spojil na internet, dejme tomu eh, dvakrát, třikrát jsem se propojil a dostal jsem eh, fakturu francouzského operátora, mm, který je, to je Orange, ve výši 1200 euro to je hm, veřejný operátor téměř a jiný den na hranici hm, mezi hm, Evianem a Ženevou jsem dostal fakturu potom za komunikaci ve výši 3 tisíce euro, což je praktika zcela eh, eh, připodobnitelná podvodům. Takže operátoři zde vedou, nesou jasnou vinu, protože to je netransparentní pro spotřebitele. Je třeba sjednotit pravidla transparentnosti smluv se spotřebiteli, pokud jde o mobilní eh, telefon, eh, telefonování na evropské úrovni. Děkuji. Pan Anan. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě všichni jsme pro nižší poplatky, když používáme mobily v zahraničí. Kdo by byl proti tomu? Ale to je pouze jedna část té rovnice. Pokud tady v parlamentu zavazujeme operátory, aby snížili poplatky, tak ty příjmy budou hledat jinde. Obvykle to bude znamenat navýšení cen pro ty, kdo necestují. Jinými slovy, vlastně tady bude o zdanění těch, kdo necestují, prospěch těch, kdo cestují. V mém volebním okresku například teenageři budou muset nyní platit více za to, že bohatí obchodníci a europoslanci a komisaři volají levněji v zahraničí. Musím říct, že tady nejsme nezainteresovanou stranou. Všichni z nás mají osobní zájem na výsledku tohoto hlasování. Takže pokud eh, také chceme chápat, jakým způsobem se mění rozložení moci v Evropě, tak stačí se podívat na tuto zprávu. Abych tedy eh, Citoval jde o to, kdo má moc a nad kým ji vykonává. Tady už není pochyb o tom, kdo v té pozici moci je. Jsme to my. Děkuji paní Spider za eh, nezařazené. Tak já myslím, že může dostat slovo. Prosím, paní Vajder. Eh, liels paldies, prezident Kungs, par Děkuji, pane předsedo, za udělené slovo. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu, protože si myslím, že to, co bylo učiněno v oblasti mobilní telefonie, bylo velice důležité, to, co učinil Evropský parlament. Když jsem začala pracovat v Brutelu, tak jedna minuta stála 3 eura a někdy i více. A nyní, díky této úpravě, platíme o mnoho méně. A je to pro všechny lidé v Evropě velký prospěch. Chci říci, že tyto tarify jsou a byly velice často velice nepřehledné, zejména co se týkalo zpráv SMS. A například jsme měli eh, Například se nám podařilo snížit ceny telefonátů, ale firmy naproti tomu e, požadovaly velké, vysoké ceny za zprávy SMS. Proto si myslím, že co se týče této nové úpravy, jsme učinili e, dobrý krok a učinili mnohé pro spotřebitele. A právě v dnešní době, kdy je mobilní je natolik využívána, si myslím, že je to velice velký pokrok. Děkuji. Zpráva Skinner, co se týče pojišťovnictví a zajišťovnictví. Pan Ryan má slovo. Děkuji, já chci poblahopřát panu Skérovi k jeho zprávě. Myslím si, že odvedl vynikající práci. Ehm, byl to obrovský úkol, ale skutečně dosáhl vynikajícího výsledku této složité legislativy, že jsme tady dotáhli do úspěšného konce balíček Solventnost 2. Myslím si, že tady jde o ukázku toho, jak, jak lze hledat řešení, jak lze sdílet eh, přímě zátěž a tak dále. Ukazujete také eh, úzkou spolupráci ve finanční oblasti musíme se všichni vynasnažit o to, abychom již nikdy nezašili znovu stejnou eh, bankovní finanční krizi, jakou procházíme nyní. Dále tam, tam ten režim Morgan pro majitele domů v Británii těm je nabízena pomoc, je tady dvouletý program. Měli bychom eh, podrobně sledovat, eh, jak to dopadne a vyvodit z toho ponaučení, eh, bude to úspěšné. To by bylo inspirativní pro všechny členské země. Já myslím si, že také finanční instituce v jednotlivých členských zemích by mohly usnadnit lidem přechod na e, půjčky, kde po určitou dobu se e, lze splácet pouze úroky, pokud ten člověk e, má nějaké finanční potíže po určité období. Takže si myslím, že i vlády členských zemí by mohly velmi, velmi pomoci svým občanům dostat se z té recese. Děkuji. Zpráva Hofmark, komunitární rámec pro jadernou bezpečnost. Pan Rubik předloží eh, písemně vyjádření a proto má slovo pan Hers. Děkuji, pane předsedo. Než začnu s vysvětlováním, chtěl bych eh, poděkovat panu Kamalovi kolegovi, který právě eh, již pohovořil posté na plenárce a možná pro někoho by to bylo eh, překvapivé. Já jsem hlasoval pro zprávu Hotmark ze dvou důvodů. Především eh, nejsem proti jaderné bezpečnosti samozřejmě, ale pokud máme hovořit o jaderné bezpečnosti a eh, do budoucna, tak chceme samozřejmě, aby to bylo na té nejvyšší úrovni, včetně odpadu. Ale já jsem hlasoval proto, poněvadž chci abychom měli eh, eh, více jaderné energie eh, i ve Velké Británii, protože ty větrné elektrárny, které teď tak vznikají v naší krajině, v Evropě, tak v podstatě ty nic téměř nedodávají našim sítím, spíše jsou na škodu a neposkytují ani obnovitelné zdroje, pouze je to alternativa na krátkou dobu, tak proto jsem pro jadernou bezpečnost a jadernou energii jako takovou. Grazie. Děkuji. Zpráva Romeva o kontrolním režimu společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky. Pan Alister. Děkuji, pane předsedo. To, co navrhla komise ve svém původním návrhu, že totiž by měla kontrolu nad sportovním rybářstvím a e, veškeré licencování, poplatky a tak dále by se řídil těmito byrokratickými eh, pravidly. Tak to byl návrh, který zcela eh, správně narazil na obrovský odpor nejenom od sportovních rybářů, ale od všech, kteří se zajímají o rybolov a evropskou byrokracii. Jsem velice rád, velice rád, že byl schválen poznací návrh 48 dnešním hlasování, který eh, alespoň částečně obnovuje pravomoci členských zemí pokud jde o to, zda podniknou nějaké kroky v oblasti licencování a rejstříků sportovních rybářů. Tedy bude ponecháno na členských zemích, aby posoutili dopad, e, přičemž ve většině členských zemích e, žádný takový dopad sportovní rybářství nemá na celkový úlovek, celkový výlov. E, proto tedy jsem rád, že tento tak špatný návrh komise byl alespoň o trochu upraven. Pan Anan. Pan Henen, pardon. Děkuji, pane předsedo. Po deseti letech v tomto Evropském parlamentu jsem si myslel, že mě nic nepřekvapí, ale byl jsem šokován nesmyslností návrhu na to vztáhnout společnou politiku rybolovu i na sportovní rybáře, tak aby tedy na ně byl vstažen požadavek zaznamenávat veškeré úlovky a započítat to do národní kvoty. Tento návrh nebyl zcela, nebylo něco opuštěno, e, ovšem e, díky tady té dlouhé bitvě ve výboru, e, kterou vybojovali patriotičtí Skotové, paní Etvolová, Stylerová, pan, a panové Stevenson a Hutchinson se zasadili o to, že to bylo alespoň trochu napraveno. Také chci vzdát hold kolegovi ze Severního Irska, panu Elistrovi, který eh, se o to ve, své, eh, ve svém regionu také zajímá. Ten problém byl s tím, že jak je obvykle naším instinktem v Evropském parlamentu, že tvoříme novou legislativu namísto toho, abychom eh, využili to, co již existuje, tak bychom měli obecně postupovat právě u rybolovu, vycházet z toho, co již máme. Děkuji. Grazie, Děkuji, paní Styler. Eh, Děkuji, pane předsedající Já doufám, že naše hlasování o této zprávě eh, bude reagovat na obavy eh, v Evropě a mm, že mm, tedy hlasovalo pouze 77 proti a drtivá většina pro hlasovalo i mm, pozměňovací návrh 50 byl podpořen a i e, e, návrhy 7 a 11 a 92 ten neprošel a 93 také neprošel. Další krok skutečně to bude, jak e, se dohodneme na článku 47. Zdali se vezmou do úvahy obavy parlamentu anebo jiný přístup. Takže to se uvidí v radě, ale e, zelená kniha, která byla vydána, která se týká rybářské politiky, tak ta nám dává celou možnost změnit tuto politiku. A já doufám, že se využije tato možnost, že e, se bude konsultovat tato zelená kniha, aby maximum dotčených subjektů se mohlo vyjádřit. Děkuji. Zpráva Viser. Zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření. Pan Kamal už hovoří po 101. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Ano, to je opravdu mezník. Eh, nebo snad kámen. Dostat se až na takové číslo. Takže tady šlo o návrh eh, zachovávat rybolovné zdroje prostřednictvím technických opatření. Já chci říct, že pokud chceme skutečně ta nejlepší technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů, tak je nemůžeme hledat ve společné politice rybolovu. Výsledky této politiky eh, nás zklamaly, pokud jde o eh, ochranu rybolovných zdrojů. A již dávno nastala doba, abychom hledali řešení ve světě, která fungují. Vezmeme například příklad Islandu, kde vycházejí eh, z, z vlastnických eh, práv, nebo eh, Nový Zéland, kde se rybovná práva předávají z generace na generaci. V obou případech se ukazuje, že pokud věříte trhu, věříte právnímu státu a vlastnickým právům, tak často to znamená lepší řešení než než nějaké řešení v sovětském stylu jako společná politika rybolovu. Je na čase, abychom důvěřovali trhu. Děkuji. Děkuji. Zpráva Busutil o společné přistěhovalecké politice pro Evropu. Pan Busutil má slovo. Micro, please. Mikrofon, prosím. Mikrofon. Uh, eh, já jsem před dvěma minutami poslala zprávu a hm, týkalo se to zprávy Viser, ke které jsem se chtěla vyjádřit. Chtěla jsem vysvětlit hlasování. Určitě jste můj eh, moji žádost, moji zprávu obdržel. Eh, no, no, è pervenuta... no, nedorazila tato zpráva, tento požadavek. Rozel paní Vajder. Eh, podle jednacího řádu eh, je třeba se zapsat před začátkem vysvětlování hlasování a ne poté. My jsme nic takového nedostali, ale já eh, jsem vám dal slovo i k předchozí zprávě, ale Eh, i když jste o to nepožádala, ale není to možné po druhé požádat. Já lituji, ale já jsem nedostal žádnou vaši žádost o příspěvek. Děkuji, pan Busotil. Děkuji. Bych chtěl vysvětlit hlasování EPP, naší frakce, k této zprávě tedy ke společné přistěhovalecké politice. Zde byly dvě hlasování, alternativní usnesení, potom e, zpráva. My jsme hlasovali e, pro, chtěli jsme zrušit odstavec, který byl obsažen v socialistickém bloku návrhu a to je, že přistěhovalci by měli volební právo. My nejsme pro a budeme mm, i mm, jsme hlasovali proti, ale bohužel náš návrh nepřešel, neprošel, protože eh, eh, my jsme chtěli, aby tento odstavec byl odstraněn, ale i přesto všechno jsme hlasovali pro celou zprávu, protože je dobrá, obsahuje dobrý program a vyjadřuje jasně pozici parlamentu ke společné přistěhovalecké politice. Děkuji, pan Golniš princip, to znamená, že bychom měli tento nástroj společné přistěhovalecké politiky, to je téma zprávy pana Busutila. Eh, principy. Evropa potřebuje 60 eh, milionů přistěhovalců do roku 2050, ale eh, zde my máme miliony chudých a nezaměstnaných, protože se zavírají podniky a fabriky, takže to je věc jiná. A dávat větší práva přistěhovalcům a především volební právo, to je neomezený přístup na, naš, na naše území a trh práce. Mm, takovéto nástroje, to je vlastně pozitivní eh, diskriminace vůči eh, neformálnímu vzdělávání, protože eh, Evropané musí mít diplomy a výuční listy a podobně, kdežto oni ne. A potom je zde ta povinnost, aby se Evropané neustále přizpůsobovali těm normám, které přijímají eurokrati ze spolčení tohoto parlamentu, ale na druhé straně třeba skutečně zavést vnitřní hranice vůči těmto přistěhovalcům a e, zavést skutečnou rodinnou politiku pro Evropu, dávat přednost e, našim občanům ve všech oblastech. Děkuji. Honorevole Borghesio. Pan Borghesio. Te. E, Já mám velké výhrady k této zprávě, jak již bylo řečeno před chvílí, protože mm, je zde tento téma, že Evropa by měla téměř integrovat miliony, miliony eh, eh, těchto osob a my zde máme 60 milionů, o kterých se hovoří, na druhé straně máme miliony nezaměstnaných. Ale chtěl bych zdůraznit, že my tady teď diskutujeme o tom, jak upravit, jak regulovat, jak organizovat budoucí přistěhovalectví, ale zde na druhé straně jsou jsou zde ty eh, humanitární eh, tragédie, které se dějí na našich hranicích, eh, jako například je to ten případ té turecké lodi Pinar. A co k tomu dělá Evropa? My zde máme pan Marony, ministr Barony, také to jasně řekl, že i když Malta je financována z Evropské unie, tak nepřijímá dostatečně toto a konkrétně nečelí e, e, těmto lodím ze Severní Afriky. A všechny tyto e, případy potom se dostanou k nám do mojej země, kde my máme jedno centrum v Lampeduze a jak všichni dobře víme, to je mm, něco, co už je nad možností kapacit. Je třeba, aby Evropa intervenovala, stanovala jasná pravidla. My zde požadujeme navýšení finančních prostředků pro naše země, abychom mohli řádně čelit této výzvě je třeba, abychom měli pravidla, seriózní pravidla eh, řídící, která budou řídit, upravovat eh, příliv přistěhovalců. Děkuji. A nyní poslední mm, vysvětlení hlasování. I když eh, ta žádost nepřišla formálně, tak paní Vajder. A prosím, řekněte mi, k jaké zprávě se chcete teď vyjádřit, paní Vajder. Paldies, prezident Kungs. Es vēlējos izteikties par zvejniecību. Pane předsedo, chci hovořit, chci vědět od výbo- něco, co se týká výboru pro rybolov. Jde o možnosti lovu ryb, pane předsedo. Pro mého zemi Lotyšsko je rybolov velice důležitý. Máme velice dlouhou eh, námořní hranici. Máme osm poslanců v Evropském parlamentu a nemůžeme pracovat ve všech výborech, ale rybolov a rybářství je pro Lotyčsko velice důležité a je důležité pro jeho tradiční ekonomiku. Zpráva nedostatečně chrání rybolov na pobřeží. Já vím, že se jedná o závažné problémy, ale nadměrná regulace zapříčinuje to, že je ohrožen náš rybolov na pobřeží a naši rybáři jsou vytlačováni z Baltského moře a myslím si, že je úkolem Evropského parlamentu, aby se postaral o to, aby eh, právě země v této oblasti mohly si zachovat svou tradiční ekonomiku, svůj tradiční Liborov. Nyní totiž dochází k tomu, že v dnešní době nakupují eh, naši rybáři ryby od velkých rybářských podniků. A dokonce i ti, kteří eh, loví na oce, v oceánech, ztrácí svou práci. Děkuji. Děkuji, tím jsme skončili vysvětlování hlasování a hm, přerušuji naši zkouzi. Budeme pokračovat v 15 hodin. Děkuji.